Mimo, výborně. Takže zatím požádám kolegy z výboru pro rozpočet, aby se usadili. Tak uděláme zkušební hlasování. Takže musíme přidat jedno, jeden hlas pro předsedu, takže otevírám testovací hlasování. o jednoho navíc. So the, the vote is open for a test, for a test. Takže testovací hlasování teď tedy jsme prováděli. not many, but I think we have the quorum, no? We do we have the quorum? Plus one. Yes. So, takže já tedy, respektive můžeme tedy ukončit zkušební hlasování. A nyní budeme hlasovat o generálním řediteli a zástupci o agentury EFSI. Koordinátoři na základě jednomyslného rozhodnutí po neformálním slyšení obou výborů doporučili konferenci před, předsedu, aby, hlaso, aby zvolili pana Václo Andora generálním ředitelem, tedy APSI. Takže bylo to jednomyslné rozhodnutí, jak jsem říkal, takže také mu tímto blahopřeji. A nyní tedy budeme hlasovat o panu Moldererovi, o znovu jmenování, tedy funkce, do funkce generálního ředitele FC. Takže zahajuji hlasování, je to tajné hlasování samozřejmě. Zahaj, zahajuji hlasování. Není, není tajné tedy. Yeah, but I, I suspect we don't have a problem, but hurry up. Tak pospěšte si. Yeah. Okay, we close the vote. Dobrá, končím hlasování. 44 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, takže kandidát je schválen. A 45, protože je zde jeden doplňkový hlas. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o Ilianě Canové, kosto zástupkyně ředitele, také znovu jmenování a zahajuji hlasování jmenovité. We close the vote. Končím hlasování. 44 a plus 1, takže 45 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji také kandidátce, takže po, zatleskáme jim oběma. Než, uzavře, než ukončíme naši schůzi, tak musíme schválit zápis dopis z 2. července. Pokud nemáte žádné námitky, je schválený. Takže děkuji, tímto končím naši efektivní schůzi. Děkuji. Efficient. Bye bye, Robert. Bye bye.